státy. Uvědomme si, že teď už eh, máme Lisabonskou smlouvu, obojí, obě strany musí být vstřícné a musí učinit nějaký krok eh, ke kompromisu. Děkuji vám, naše eh, rozprava tím byla uzavřena a hlasování se bude konat na příštím plenárním zasedání, které bude v Bruselu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, který máme na programu. Je to zpráva pana Simpsona pokyny společenství pro rozvoj transevropských dopravních sítí. A vzhledem k tomu, že pan Simpson tady dnes být nemůže, tak za něj bude hovořit pan El Quadravi jako zpravodaj a máte čtyři minuty k tomu. Prosím. Thank you, uh, madam. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Pan Simpson, náš předseda, se nemohl zúčastnit dnešního zasedání, takže mě požádal, abych přečetl jeho prohlášení. Co se týče eh, ten T eh, pokynu, tak je tady celá řada změn pozměňovacích návrhů, které berou v potaz eh, rozšíření Evropské unie na 27 členů. Čili tato zpráva má určitý kontext a hlavní směry se mají zaměřit na TNT. Měli bychom postupně vytvářet tuto síť do roku 2020 tím, že bychom integrovali infrastrukturu v rámci celé Evropské unie. Nyní se vracím ke zprávě. V podstatě se jedná o kodifikaci legislativního textu, protože komise provedla určitá přepracování v příloze a musí tedy postupovat mm, pomocí přepracování. Byly tam určité chyby, které se objevily Eh, během přístupu členských států roku 2004. V podstatě nedošlo k aktualizaci těchto map a hlavních změn. Eh, pan zpravodaj uvádí dvě změny, jednak jsou to eh, určité technické opravy map a také oprava v bodech odvodnění. Musí to být tedy v souladu s hlavními směry. Na základě doporučení je, tento text byl přijat radou i panem Simpsonem jako zpravodajem. Eh, Byl podpořen také výborem pro dopravu. Nemělo by dojít k žádným hlavním změnám v hlavních směrech. Nicméně byly předloženy pozměvací návrhy. Měli bychom změnit mapu také okolo Měchova, Měchovského letiště. Změny, které provádíme v této zprávě, v podstatě mají opravit text a ne jej aktualizovat. Toto přepracování má zajistit skutečnou revizi hlavních směrů na začátku roku 2011. Je důležité, abychom zajistili jasnost těchto hlavních směrů, abychom se připravili na zásadní změny, které eh, budou provedeny v příštím roce. Čekáme na skutečnou revizi těchto hlavních směrů a čekáme na to, abychom mohli rozšiřovat eh, tyto dopravní sítě. V této fázi musíme opravit stávající legislativu a to pomocí tohoto textu činíme. Děkuji. Dank. Děkuji vám. A teď má slovo pan komisař Píbarks, prosím. Já jsem velmi vděčný panu zpravodaj za to, co právě řekl, protože přesně o to nám jde. Nemám k tomu tedy mnohé tolik co dodat. Myslím, že to právě bylo popsáno velmi vystižně, jenom eh, mi dovolte, jak popsal, v jaké fázi se nyní nacházíme. Na základě zelené knihy z roku 2009 komise zahájila veřejné konsultace s více než 300 zainteresovanými stranami. Vytvořili jsme pracovní skupiny, které by měly přepracovat tyto připomínky do konkrétních návrhů a za velmi krátkou dobu, eh, dobu kolegium bude projednávat návrh metodologie pro vytváření eh, transevropských dopravních sítí. Takže si myslím, že to by mohlo být projednáno 5. května a potom ta metodologie bude předložena jak parlamentu, tak radě a komise bude vypracovávat nové projekty a jejich financování na základě této metodologie a já doufám, že kolegium komisařů eh, to bude moci celé uzavřít v první poletí roku 2011 a já tedy děkuji poslancům za to, že si uvědomují potřebu těchto menších změn a myslím, že Eh, brzy budeme moci vést důkladnější debatu o celkové politice v oblasti těchto sítí. Děkuji vám. Eh, já vám děkuji, pane komisaři. Teď se dostáváme k řečníkům jménem politických skupin a za EPP má slovo pan Silvestris na dvě minuty. Presidente, signor... Ano, paní předsedkyně, pane komisaři, chci vyjádřit vděčnost kolegům, kteří podle toho, co říkal zpravodaj a stínový zpravodaj, umožnili uh, rychle uzavření tohoto materiálu nepředložili pozměňovací návrhy, které by bránily schválení tohoto kodifikačního textu. Teď jsme tedy schopni předat komisi základ pro programování transevropské dopravní sítě pro následující desetiletí. Od začátku, když se začalo na této věci pracovat, tak se zpravodajové dohodli, že nebudou předkládat pozměňovací návrhy, na niž by se neschodli eh, s radou. Dopravní výbor k tomu přistoupil tak, že se obrátil nejdříve na právní službu a rada k tomu přistoupila tak, že se bude snažit o přijetí v prvním čtení. A my s tím plně souhlasíme. Těch pár změn dopravního výboru právě usiluje o tento cíl a jsou důležité k tomu, abychom dosáhli koherentního závěrečného textu a proto tedy podporuji předložené pozměňovací návrhy. V tomto okamžiku se mně nezdá dobrý ten návrh zelených, který už byl zamítnut při hlasování na výboru pro dopravu i když ten obsah eh, je chválihodný, jedná se o mapu Měchovského letiště, bude možno jej znovu předložit, eh, když se bude hovořit o revizi sítí TNT, které se velmi rychle, nebo které se velmi rychle uvažuje v Evropské komisi. Děkuji. Děkuji za skupinu SND, paní Tykau, na jednu a půl minuty. Já vám děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, Tento dokument nám eh, umožňuje aktualizovat eh, přílohu číslo 1 na základě mapy celé Evropy a myslím, že by se nám mělo podařit dokončit eh, tyto projekty roku 2020. Jsou velmi důležité. Ten seznam, který by měl být finalizován na konci roku, by měl obsahovat také koridor směrem k Černému moři, k Moldavsku a Ukrajině tak, aby eh, rychle vlaky mohly jezdit až do Konstanci a do Bukurešti. Výbuch islandské sopky nám ukázal, do jaké míry může být oslaben letecký provoz. A proto bychom se měli postarat to, aby byly eh, možné nebo posilněné další způsoby dopravy. Je potřeba eh, pro zlepšit eh, tyto transevropské sítě tak, aby TŽV, rychlé vlaky, mohly je dosáhnout veškerá velká evropská města. Měli bychom se také eh, zaměřit na lodní dopravu eh, na vnitrozemských tocích v Evropě. Děkuji za zelené má slovo paní Lichtenberger na minutu a půl. Děkuji vám. Transevropské sítě jsou tématem kterými se velmi často zabýváme, měli bychom se zabývat, víme, že toto je přepracování eh, legislativy a někteří kolegové, například pan Silvestris, se divili eh, eh, nad tím, že byly naší skupinou předloženy pozměňovací návrhy. Neměli byste ale zapomínat na to, že to, co navrhujeme, se týká jednoho zvláštního případu, tedy tam, kde samotný členský stát řekne, že určitá část transevropské sítě, eh, která není eh, pro Evropu relevantní, tak je chce vystavět sám. Například je to ta letecká trasa, ta slavná letecká trasa, eh, pardon, trasa, která měla měla vozit eh, cestující na Měchovské letiště. O to šlo velmi panu Štojberovi eh, v Bavorsku. Měli bychom eh, tedy věnovat těmto problémům zvláštní pozornost a měli bychom zohledňovat jednu věc, která mě zajímá. Zejména existuje jedna studie a určitě si ji můžete obstarat, pane komisaři, je relevantní pro budoucí diskuzi, protože ta prokazuje, že náklady nějakého velkého projektu a víme, že teď hovoříme o velkých projektech, se v průměru eh, zvedne o, je podceněna o 45% při návrhu a využití je vždy nadceňováno nebo přeháněno. Což znamená, že bychom se měli zaměřit na výpočet nákladů, Musíme to opětovně promyslet, metrologii, která s tím souvisí. To je naší zodpovědností vůči občanům, aby měli k dispozici správné informace. Děkuji vám za EFD, pan Paška, na jednu minutu. Zadefinování evropských do... Definování TNT je základním krokem ke zlepšení dopravní obslužnosti v Evropě. Zatímco na severu, západě, jihu Evropy železnice a cesty končí v přístavech na východě mají železnice ohromný potenciál. Mohou pokračovat přes celou Asii až k Tichému oceánu. Asie, Čína, Japonsko, Indie zažívají je ohromný hospodářský růst a stávají se významným hospodářským partnerem pro evropské společenství. Proto, když budujeme vnitřní dopravní struktury, musíme otevřít také dopravní cesty na východ. Širokorozchodná trať z Vladivostoku přichází až do Černé nad Tisou. Tato trať by měla pokračovat do Vídně, k Dunaji, do přístavu a pochopitelně by se měla napojit také na evropskou síť. Myslím si, že takovéto projekty bychom měli v budoucnosti podpořit. Děkuji. Děkuji vám. Teď eh, pan Obermajer na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Víme, že tady do přecování eh, směrnice, ale i tak eh, bych na to chtěl upozornit na jeden problematický projekt týkající se Rakouska, je to Brennerský průsmyk. Je to tedy součást trasy Berlín-Palermo a i se to týká osy Innsbruck. Víme, že by to tady mělo dojít k lepšímu propojení mezi Jižním Německem, Tyrolskem a Severní Itálií. Původní odhad nákladů z roku 2002 říká, že to bude stát 5,5 miliardy, ten, ty náklady už jsou ale eh, přehodnoceny a teď se hovoří o 16 miliardách euro. Myslím, že ty podílející se členské státy a Evropská unie by eh, eh, se měly společně podílet eh, na těch dodatečných nákladech. Evropská unie se ale zdráhá svůj, svému podílu dostat. Pokud by tady bylo dostatek vlaků, tak by to ulehčilo silniční dopravě. Ta spádová oblast je od Měchova až po Veronu. A proto bych chtěl apelovat, aby, eh, když budou zahájeny nové projekty ten, tak aby byly plánovány takto nedostatečným způsobem a aby potom eh, ty náklady zůstaly členským státům. Myslím, že Evropská unie by měla nést minimálně 50 nákladů a to i těch dodatečných. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Teď se dostaneme k dalším řečníkům a jako první má slovo pan Kuhn na dvě minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Tyto hlavní směry pro rozvoj transevropských dopravních sítí znějí velmi technicky na první pohled, ale pan zpravodaj Simpson už upozornil na to, že to má existenciální důležitost pro hospodářský rozvoj Evropy v budoucnosti. Protože eh, dopravní trasy jsou eh, krevním oběhem naše, naší ekonomiky a přispívá to k rozvoji eh, pracovních příležitostí. Víme, že se potýkáme eh, s velkou konkurencí Spojených států a z států, proto bychom měli zajistit co nejlepší rozvoj našich domácích trhů, jejich propojení a zajistili konkurenceschopnost našeho průmyslu. Propojit eh, naše trhy a tím je posílit. O to jde zejména. Dopravní trasy jsou nesmírně důležité, protože dovážejí zboží k zákazníkům. A proto bychom se měli zaměřit na budování velkých tras, které budou mít velkou kapacitu, na které se budou moci připojovat eh, další síť. Evropa je kontinent, který má mnoho přístavů a všechny ty přístavy je potřeba propojit, abychom zajistili mobilitu od jednoho bodu k druhému, ale nemůže to být jenom systém just in time, musí to být také systém, který bude ekologický. To bude eh, v budoucnosti čím dál tím důležitější. A rozhodující otázka je, jestli propojení mezi severem a jihem a východem a západem můžeme proměnit ve skutečnou síť. Eh, víme, že ještě existují úzká místa, která se musí objíždět a to bychom také měli zohledňovat i v přebudování té trasy z Berlína do, Palermy, do Palerma. Děkuji vám, pane Kune. A poslední eh, řečnice, paní Ayala Sender, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Text, kterým se dnes zabýváme, je konsolidace procesu pro vytvoření transevropských dopravních sítí. Připravuje nás to na spuštění předposlední a poslední fáze revize. V Evropě o 27 členech, která má nové potřeby v oblasti mobility. Máme výkonnou agenturu, která už téměř plně funguje. Máme téměř všichni koordinátory koridoru a doufáme, že velmi brzy dostaneme i ty, kteří ještě chybějí, abychom mohli podnítit tuto poslední fázi Máme také vztahy se sousedy ve Středomoří a velmi netrpělivě očekáváme sdělení, které nám komise slíbila ohledně metodiky, která by měla doplnit konzultaci a debatu, než se pustíme do jednoho z nejzajímavějších úkolů dopravního výboru. To znamená, poprvé se vytvoří společný prostor a bude skutečností, propojí se letiště, přístavy, překonají se hraniční bariéry a tímto způsobem se překonají takové tradiční bariéry, jako jsou Pyreneje. Budeme mít projekt pro Evropu 21. století. Doufáme, že dostaneme dostatečné financování. To je naše výzva ale my se teď pouze zaměříme na ten první legislativní, legislativní krok a za to blahopřeji. Pan Kramer na minutu a půl. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Transrapid eh, v této směrnici nemá co dělat. Nehodí se k evropské krajině. Eh, znásobuje všechny ty systémy, které máme a vydává se za to tolik miliard A potom eh, proti tomu jdou jiné projekty na národní úrovni. Přestože se eh, Evropský parlament vyslovil proti Transrapidu, tak se objevil zase nový projekt mezi Berlínem a Hamburkem. Pak zase zmizel a nikdo neví proč. 2004 se zase objevilo to spojení Transrapidu. Návrh na to propojení mezi hlavním nádražím Měchově k letišti. To bylo zastaveno v Německu vládou spolkové země Bavorsko. Nikdo to nechce a proto si myslím, že by se to nemělo objevovat ani v těchto hlavních směrech. A bývalý ministerský předseda Bavorska Edmund Stoiber eh, byl eh, jmenován eh, zmocněncem pro odbourávání byrokracie a je to právě on, který by měl rozhodnout o tom, že tento projekt se tam nebude dále objevovat. Transrapid by měl být odbourán. Eh, byl to hezký vědecký experiment, ale nemá tady co dělat, protože eh, sem nepatří. Děkuji vám. A teď pan Leichtfried na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl pogratulovat panu Simpsonovi, tedy zpravodaji. Chci také politovat nad tím, že tady dnes s námi nemůže být. A zejména bych chtěl pogratulovat eh, k jeho postoji. Myslím, že je potřeba se zaměřit na spolehlivost a vypočitatelnost nebo odhadovatelnost eh, legislativy a to je tady určitě zachováno. Ještě jednu poznámku bych si dovolil. Je to návrh pro budoucnost, což budeme rozhodovat, eh, co je systém ten a co ne ta diskuze může vedena tak, jak je vedena právě tady. Jeden argumentuje eh, tím, že potřeba propojit eh, nějaké místo s jiným, někdo může říkat pravý opak, ale já si myslím, že bychom se vždycky měli podívat na to, co to přináší Evropě a co to přináší evropským daňovým poplatníkům. A pokud ano, tak bychom to měli podpořit. Měli bychom se podívat na to, co už členské státy dělají, aby nebyly vytvářeny jenom plány ten, které potom někdo nikdy eh, neuskuteční. Musíme se vždycky dívat na prospěch, který z toho budou mít evropští cestující, evropští občané a kteří by také rádi, aby šlo dopravu, nákladní dopravu přeložit ze silnic na železnici. Teď přecházíme ke čtyři, říká paní předsedkyně a jako první dostává slovo pan Melcer, prosím na minutu a půl paní předsedkyně. Koridor od Balckého moře k Adriatickému moři získává eh, na důležitosti. Jde tady o zařazení do eh, prioritní oblasti. Značná část toho také předsedkou republiky už byla potvrzena, ale teď jde také o budování jihu této osy až do Itálie, tedy z Rakouska. A právě tato síť, která by měla přepravovat polovinu nákladní dopravy, ještě trpí eh, eh, na několika nebo není eh, dostatečně velkokapacitní na několika místech. A víme, že také doprava se prodražuje a proto si myslím, že bychom měli využít příležitosti, které nám tato trasa nabízí. Děkuji vám za pozornost. Dalším řečníkem je paní Basesko na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že v této chvíli veškerá letecká doprava v celé, v celé Evropě je narušená kvůli uh, popílku z islandské sopky, je jasné, že potřebujeme transevropské dopravní sítě. Evropská unie by měla podpořit především dopravní infrastruktury, vzájemné propojení těchto infrastruktur a jejich napojení na hlavní infrastruktury, které existují především v nových členských státech. V Rumunsku máme tři transevropské koridory, čtyřku, sedmičku a devítku a ty jdou až do přístavu v Konstanci. A já si myslím, že zvláštní zájem by měl být věnován koridoru 7, protože Dunaj je hlavní osou tohoto koridoru. Spojuje severní a Černé moře, Rotterdam a Konstancu. Mohlo by se to stát skutečnou páteří Evropy, ale proto potřebujeme spolupráci, abychom mohli tyto koridory náležitě využít. Paní Meissner. Děkuji vám. Je to skutečně tak, že transevropské sítě by měly obecně sloužit eh, zlepšování dopravy v Evropě. No, víme, že to je klíčová záležitost pro vytvoření skutečně jednotného vnitřního trhu v Evropě. O to nám jde všem a měli bychom se tedy postarat o to, aby existovaly koridory a byly podpořeny eh, z prostředku Evropské unie, kde je to potřeba. Víme, že vždy budou existovat národní zájmy. Teď jsme tady slyšeli jako mluvit o Dunaji, někdo, kdo mluvil o jihu Evropy, eh, někdo mluvil o tunelu pod Alpami. Všude v Evropě existují tyto osy. A my bychom se vždycky měli podívat na tom, jestli trasy, které podporujeme, zlepšují průchodnost těchto sítí. A to jak zboží, tak eh, cesto, eh, osobní dopravy. Měli bychom snažit vyhýbat se těm úzkým místům a vždycky by ta jednotná propojení měla zohledňovat eh, všechny typy dopravy. Teď eh, má další slovo pan Daufman. Děkuji vám, paní předsedkyně v debatě byla řeč také o propojení eh, Měchova a Verony přes Brnerský průsmyk. Víme, že eh, touto cestou, tím tunelem se teď přepravuje 50 eh, milionů tun nákladu a proto je potřeba vytvořit větší kapacitu. Víme ale, že je těžké nalézt financování jak na rakouské, tak na italské straně. Na italské straně by se to usnadnilo zavedením mítného na dálnici, která vede k průsmyku. A e, proto by koncese na budování té brnerské dálnice neměla být e, e, dána na tu dobu, která je uváděna v tom současném výběrovém řízení, ale měla být udělána na 50 let, jinak to financování nebude možné zajistit a e, v tom případě nebudeme mít tu italskou část dálnice. Paní Ayala Zender jako poslední. Děkuji za tuto příležitost, paní předsedkyně. V parlamentu přistoupíme ke schválení tohoto přepracovaného znění ohledně transevropské dopravní sítě. A já bych chtěla dostat od komise co nejkonkrétnější odpověď. Kdy budeme mít přístup k tomu sdělení ohledně metodiky, jak vy víte, pane komisaři? je to jedna z priorit španělského předsednictví. Už eh, jsme vlastně za půlkou a proto bychom co nejkonkrétněji potřebovali vědět, kdy tento text dostaneme, protože budeme o tomto znění hlasovat a potom už budeme moci se postavit k tomuto novému textu. Děkuji a teď znovu pan komisař Píbalk za komisi. Paní předsedkyně, opět bych chtěl poděkovat výboru pro dopravu za jejich podporu, že podporují toto technické přepracování a doufám, že plenární zasedání potvrdí tento dokument. Čili budeme mít větší rozsah, pokud podpoříte meteorologii komise, můj kolega pan Kalas to 5. května zašle kolegiu. Proč to trvalo tak dlouho? Tato nová komise Eh, dlouho ještě nepracovala, takže trvalo nějakou dobu, než jsme tento návrh eh, vypracovali. Je mi jasné, že Evropský parlament velice podporuje politiku transevropských sítí, protože je důležité, abychom měli kvalitní infrastrukturu, jak v oblasti dopravy, telekomunikací, energetiky, čili pokud nebudeme mít toto propojení, tak těžko můžeme hovořit o Evropě. Doufám, že nám pomůžete připravit meteorologii. V zásadě to znamená, že výbor pro dopravu bude mít možnost hovořit o těchto otázkách v květnu. Herzlichen Dank. Jetzt stellvertretend für Herrn Sim. A teď zástupce pana Simpsona, pan L. Quadrawi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení kolegové, chtěl bych pouze poděkovat všem kolegům, kteří přispěli do dnešní rozpravy. Chceme v podstatě opravit chyby, které byly učiněny v minulosti a nechceme provádět žádné zásadní změny. To bude prováděno, až se budou dělat revize hlavních směrů a těšíme se na tuto rozpravu. Z tohoto důvodu pan zpravodaj pan Simpson i já jako koordinátor za moji politickou skupinu eh, budeme hlasovat proti pozměňovacímu návrhu, který byl předložen zelenými a doufáme, že ostatní politické skupiny nás v tomto také podpoří. Děkuji. Děkuji vám, naše rozprava je tím uzavřena a hlasování i v tomto případě se bude konat na příštím plenárním zasedání v Bruselu. So, als nächster Punkt der Tagesordnung folgt nun. A jako další bod na programu máme zprávu pana Van Dalena, strategické cíle a doporučení pro politiku eh, v oblasti námořní dopravy do roku 2018.